Stoupíme k hlasování. E, děkuji bardzo, to wyraz uznali. Ano, děkuji vám. E, e, myslím, že to si mohu vyložit jako uznání svého předsedání parlamentu. Nyní prosím, budeme hlasovat o zprávě paní Patricie Sulim. jde o zprávu, která se týká o mobilizaci Evropského mobilizačního fondu eh, v souvislosti s příslušným článkem interinstitucionální smlouvy eh, mezi Evropským parlamentem, radou a komisí o spolupráci v rozpočtových otázkách a finančních otázkách. Přistoupíme tedy do hlasování a budeme hlasovat po jménech. Tak prosím, kdo je pro? Eh, prosím, hlasujte zvednutím eh, paže a zároveň stisněte tlačítko. Eh, kdo je přečivný? Kdo je proti?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 dosáhli jsme kvalifikované většiny. Eh, hlasoval víc než tři pětiny poslanců, takže zpráva je schválena. Nyní budeme hlasovat o dalším bodu, a to je zpráva pana poslance Paula Rübika o rozhodnutí Evropského parlamentu a rady o mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace a opět je to v souladu s článkem 13 interinstitucionální dohody eh, v oblasti eh, discipl- rozpočtové disciplíny. Budeme hlasovat opět po jménech. Tak a nyní kdo je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 a opět je třeba dosáhnout kvalifikované většiny a účasti tři pětin. Eh, děkuji, zpráva je schválena. Následující zpráva pana eh, Sarvama. Zpráva pana Sarmava. Opět jde o mobilizaci Evropského globalizačního fondu. Hlasování po jménech zahajuje toto hlasování. Kdo je pro? Kdo z Państwa jest przeciw? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Končím hlasování. Eh, přišliśmy sprawozdanie. Zpráva je schválená. Děkuji vám. A poslední hlasování pro dnešní den, to je zpráva paní Izabel Toma. a opět se týká mobilizace Evropského globalizačního fondu. Dávám hlas na dvě minuty paní zpravodajkyni Toma. Madame de Pane předsedo, děkuji za to, že jste mi udělali slovo. Domnívám se, že když tady vidím, co se tady děje, za tu náladu v poledne neví. Francie požádala uvolnění prostředků v souvislosti s globalizací týkající se restrukturačního fondu pro PSA podnik protože už roku, od roku 2013 se jedná o zaměstnance, kteří nez, nenašli zaměstnání a je bylo třeba uvolnit prostředky, aby jim bylo pomoženo. Já velice děkuji Evropskému parlamentu za to, že schválil uvolnění těchto prostředků. Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně. Tak opět budeme hlasovat po jménech zahájí toto hlasování, kdo je pro. Kto z Państwa jest... Kdo je proti? Kdo se Takže ještě jednou, eh, zahájí hlasování, kdo je pro.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 Kdo se zdržel? Končím hlasování. Výsledek Práva je tedy přijata. Děkuji vám a přerušuji zasedání do 15. hodiny. Přeji vám dobrou chuť.